otvíráme tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu prohlášení komise k označování původu. Slovo má paní komisařka Eštonová. Pane předsedo, děkuji vám a e, jsem velmi ráda, že mám dnes příležitost promluvit na plenárním zasedání o našem návrhu nařízení o značení původu. Jedná se o návrh, na který si jistě vzpomenete. Parlament jej podporoval výrazně e, již od prosince 2005, kdy jej odsouhlasilo kolegium komisařů v roce 2006 také eh, a také písemné prohlášení z roku 2007 v této věci. Já jsem měla privilegium eh, eh, tuto věc projednat ve Štrasburku minulý měsíc se skupinou z Evropského parlamentu, která zdůraznila potřebu rychle toto nařízení schválit. Já se domnívám, že ctihodní členové parlamentu budou souhlasit, že je nutné, aby obchodní politika ne nejenom posilovala příležitosti volného trhu, ale též, aby řešila Eh, problémy globalizace nejenom eh, na straně spotřebitelů, ale též na straně malých a středně velkých podniků. Takže značení eh, původu by mělo být vnímáno v tomto duchu. V prohlášení z roku 2007 jste zdůraznili právo evropských spotřebitelů na, jasné a okam, na jasnou a okamžitou informaci o svém nákupu a o to přesně usiluje toto nařízení. Usiluje o to, aby evropští spotřebitelé učitelé byli, respektive měli povědomí o zemi původu eh, zboží, eh, které kupují. Komise navrhuje eh, povinné značení země původu na určitých produktech dovážených do Evropské unie z třetích zemí. Ne všechny produkty jsou, jsou tomu podrobeny a sice pouze určité na základě širokých konzultací s průmyslem a spotřebiteli. Značení původu je zcela v souladu s pravidly VTO a zásadami, které tam platí a je to něco, co platí téměř všude na světě. Na, platí to pro dovozy do Spojených států, Kanady, Číny, Japonsku, Japonska. To vše je podrobeno značení původu a faktem je, že většina produktů, které dnes zakoupíte v prodejnách v Evropské unii, již e, jsou opatřeny značkami Eh, země původu. A to znamená, eh, že to je povinnost, že je zde povinnost eh, pro že to ne, nespůsobí další náklady. V roce 2006 mm, rada vedla diskusi o tomto návrhu. Řada členských států je nadále přesvědčena, že to způsobí určitě že e, byrokratická zátěž, respektive náklady e, převáží e, efekt tohoto a užitek. Toto není nový formální návrh, je to spíše úsilí o nalezení společného jmenovatele a kompromisu. Opční dokument komise byl diskutován s členskými státy 23. října 2009 v rámci výboru 133. Eh, komise požádala členské státy, aby zvážili obci zúžení eh, skupiny produktů, tak aby eh, byly v tom zahrnuty pouze produkty konečného použití dětí Komise nyní navrhuje, aby byly do toho zahrnuty pouze ty výrobky, které spotřebitelé mohou zakoupit v maloobchodech. A dále komise navrhuje, aby tento systém byl napřed odzkoušen eh, na základě pilotního projektu a poté byly hodnoceny dopady. A tím pádem budeme moci posoudit dopady na náklady a ceny. A také Eh, z toho vzejdou případné návrhy na modifikaci eh, tohoto nařízení. Členské státy obdržely tento náš dokument eh, a reagovali teda se zájmem. Ne všechny pochybnosti byly rozptýleny. Některé členské státy jsou nadále proti tomuto návrhu ze zásady, ale jsou ochotny ten návrh dále studovat a nadcházejících týdnech budeme dále jednat na úrovni expertů i e, výboru 133. Já upřímně doufám, že to připraví půdu pro kompromisní návrh. Jak ctihodní členové vědí, nový článek 207 Lisabonské smlouvy poskytuje parlamentu nové a e, posílené e, pravomoci v oblasti spotřebitelské politiky. A toto nařízení by mohlo být jedním z prvních, které se ocitne nezbytné na eh, pracovních stolech eh, poslanců. A proto vás budeme nadále eh, podrobně informovat o dalším vývoji a těším se na nadcházející debatu. Děkuji. Velice děkuji, paní komisařko. A nyní vás všechny požádám, abyste se snažili dodržovat svůj řečnický, svou řečnickou dobu, protože chceme skončit o půlnoci, protože jinak už bychom nemohli využívat tlumočení. Takže nyní za EPP paní Muskadýny dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Myslím si, že zde bude určitý problém nikoli pouze s tlumočením, uh, už nebudou tlumočit, ale také budeme mít problém s tím, eh, že nebude dostatek času na reakce. To, co říká komise, tak eh, hovoří o tom, že eh, se to týká hospodářské konkurence, že se jedná o výrobky, které přicházejí na území eh, Evropské unie. A hovoří také o tom, že zatím ještě neexistují definice, které se týkají spotřebitelů. I když parlament se k tomu vyjádřil pozitivně, tak ještě chybí eh, právní předpisy a chybí také eh, správné definice. A to všechno poškozuje spotřebitele a eh, také to pokřivuje hospodářskou soutěž, protože trh musí fungovat spravedlivě. Výbor pro obchod se snažil uh, přinést myšlenku snížit počet těch kategorií uh, výbor, uh, výrobků které mají být během této mm, pilotní fáze. Eh, nevím, zda eh, členské státy se na tom shodnou. Chci se tedy zeptat komise, zda eh, dál budete podporovat, aby tedy to nařízení vzniklo během pomocí postupu spolurozhodování. A chci se zeptat, kolik komise nám dá času, protože ta debata už se dlouho táhne, už je dost spožděná. Děkuji vám, paní komisařka, za to, co jste všechno učinila. Vidím, že se tím zabýváte s velkým, s velkým zaujetím a když jsem se ptal 5. listopadu na eh, jednu otázku komise, tak komise řekla, že bude Eh, eh, že bude podporovat schválení návrhu z roku 2005, takže se chci ptát, zda je tomu skutečně pořád tak. Děkuji, pane Moscardini, a nyní za sociální demokracii pan Šusta. Vážený pane předsedo, v této pozdní hodině a s ohledem na to, že nemám dostatek času, nebudu moci vysvětlit všechny důvody, kteří na, které nás jako parlament eh, přivádí k tomu, abychom poprosili paní komisařku, aby se k tomuto tématu vyjádřila. Společně s paní Muscardini jsme v roce 2006 eh, vypracovali a podepsali usnesení s tehdejším komisařem Mandelsonem a tam šlo o to, že on se měl zasazovat o toto téma. A když to srovnáme se situací před několika týdny, tak zjistuje, že, my, že výbor 133 se tím již zabývá. Je nutno ale zohlednit, že některé členské státy Una richiesta di protezionismo že některé členské státy mm, nechtějí, aby něco takového vypadalo jako protekcionistická opatření. My chceme pouze podpořit spotřebitele, chceme, abychom měli bezpečnost, ekologičnost na mezinárodních trzích. A to je ten kámen úrazu. Jedná se o vyjednávání se státy, jako je Čína, Indie, Japonsko, Brazílie, Kanada, USA, a to v dobách velice obtížné ekonomické situace. A právě v této době bychom měli hledět na to, abychom podpořili také náš vlastní průmysl. Parlament podporuje iniciativu komise a chceme se postarat také o to, aby takovýto krok byl ještě obsahově doplněn. Aby se to vykonalo podle nových pravidel po zavedení Lisabonu. Děkuji a pr- za politickou skobu ALDE má nyní slovo pan Rinaldi. Pane komisaři, vážení kolegové, já podpořuji to, co řekli mý předřečníci, zejména eh, to, co řekla paní Muscardini. Chtěl bych říci, že Není jasné, co bylo na začátku a kdy došlo k takovému tomu velkému třesku, protože Protože opravdu tento velký třesk, tím si způsobem si pro sebe zabírá všechno místo. A v rámci globálního trhu máme jakýsi krok zpět k difúzní mase a potřebitel už vůbec nemá žádný přehled o tom, odkud to zboží pochází, které kupuje. A proto pro nás, která nám velice záleží na svobodném trhu, tak nám také záleží na transparentnosti a na tom, aby opravdu spotřebitel mohl dohledat, odkud jeho produkt pokází. Je to ve smyslu mezinárodního obchodu, ale i ochrany spotřebitele. Já jinak podporuji to, co řekla paní Muscardini. Děkuji. A nyní za frakci zelených dostává slovo pan Schlitter. Děkuji a děkuji rovněž eh, paní komisařce, že jste konečně předložila návrh protože příliš často se komise Barosova nesnažila o vyprovokování rady. E, tržní hospodářství nemůže fungovat, jestliže spotřebitelé nedostanou e, informace a nemohou se podle toho rozhodnout. Je e, zapotřebí, abychom zavedli, respektive měli značení původu a neměly by existovat výjimky pro ty země, které mají sjednotit vyjednanou smlouvu o volném obchodu. Vysoké náklady to budou, ale eh, v podstatě snad ani ne tak, protože mnohé produkty už tímto značením opatřeny eh, jsou. Není to až tak nákladné ale ten seznam produktů by mohl být prodloužen. Obvykle, respektive převážně se jedná o produkty, které jsou padělatelné a e, seznam by se měl prodloužit. Děkuji, pane Šlitre, a nyní za frakci GUE NGL pan Scholz. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, moje, moje skupina GUE NGL se domnívá, že toto označování původu výrobků je velice důležité pro Evropskou unii, zejména ve stávajícím globalizovaném světě, který není regulován, je důležité, aby spotřebitelé měli možnost, aby věděli, odkud jejich výrobky, odkud ty výrobky, které si kupují, odkud pocházejí. Myslím si, že eh, spotřebitelé by měli chápat eh, jak funguje Evropa a jak může také um, Evropa přispět ke zlepšení celosvětového obchodu a těch podmínek obchodu. Myslím si, že bychom se tedy měli vrátit k tomu přístupu z roku 2005, který, se, který hovoří o označování původu a myslím si, že to je takový minimální základ. Měli bychom zaručit, že evropští spotřebitelé budou eh, tyto informace mít. Chceme tedy apelovat na komisi, a také na členské státy, aby, se, aby rychle předložili nějaký návrh Evropskému parlamentu, protože se jedná také o věc soudržného přístupu, když eh, se tímto zabíhá, zabýváme. A mezinárodní obchod zde může také přispět k, k celosvětovému míru. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty dávám slovo paní Komi. Děkuji. Jsme součástí hospodářského systému, kdy závisí dobré jméno produktu na produkčním systému, když část výrobního sektoru má být zůstána v Evropě, tak musí také zaručovat spotřebiteli vysoce kvalitní produkty. Proto je v zájmu nás spotřebitelů, abychom měli možnost přesně vědět, co bylo kde vyrobeno, odkud to zboží přesně pochází. Abychom mohli dosáhnout tohoto cíle, potřebujeme v celé jednoduchou věc, a totiž transparentnost. Koncepce transparentnosti je základem pro označování. To bylo v parlamentem podotknuto již v roce 2005 schváleno a v důležitých trzích je to již běžné. Máme zde velké země, jako je Čino, Mexiko a USA, které již takovýmito systémy disponují. Eh, současný eh, základ ovšem čeká ještě na schválení některých členských států. Eh, protože některé produkty z Číny či ze třetích zemí eh, sice z těchto zemí pocházejí, ale vlastně spotřebitel se klame a pro něj to vypadá, že ty produkty pochází z jiných zemích a proto je důležité, aby spotřebitel měl opravdu přehled o tom. A ta, to opatření té transparentnosti nesmí být chábáno jakožto protekcionismus a jistě nepovede k tomu, že náklady pro průmysl zrostou. Je důležité, abychom měli označování importovaných produktů na rozdíl od toho, co je například v USA nebo Číně, protože v rámci globalizovaného trhu je potom pro spotřebitele velice obtížné si vybírat. Proto bychom měli podporovat výrobce, kteří patří k tomu nejlepšímu, co může Evropa nabídnout a proto je tento návrh velice důležitým krokem. Děkuji a nyní na dvě minuty Slovo má pan Arif. Pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové, toto není první debata na dané téma, ale je dobře zopakovat ještě jednou, co uvedli kolegové, totiž jak důležitá je evropská úprava parlament v roce 2005 až 2007 projevil svou vůli eh, usneseními ale eh, nedošlo, nevytvořila se většina v radě. Tento text je pokrokem nejenom pro spotřebitele v Evropě, ale i pro naše hospodářství. Značením původu eh, u produktů, některých produktů ze třetích zemí bude spotřebitel dobře informován v tak choulostivých oblastech jako eh, textil, obuv a tak dále Eh, musí být spotřebitelé dobře informováni a je to tež důležité rozhodnutí pro eh, průmysl, který zůstal v Evropě a zajišťuje zaměstnanost. Eh, mám radost z návrhu komisařky, ale chci zdůraznit ještě něco. Návrh není dostatečně ambiciózní. Eh, usilujeme o většinu zemí, ale nesmí to eh, jít na úkor eh, spotřebitelů, respektive kdybychom se omezili pouze na konečné finální výrobky, tak může dojít k tomu, že se do Evropy budou dovážet jednotlivé náhradní díly a pak se zde budou montovat do jednoho celku. Ehm, Evropská Eh, komise ehm, samozřejmě musí zajistit, eh, aby existovaly jednoduché srozumitelné úpravy, ale toto označení by bylo důležité i z hlediska obchodování v rámci Středomoří. A chci ještě zdůraznit, že je nutno, aby mezinárodní obchod Eh, byl častějším tématem diskusí v Evropském parlamentu a je nutno se teda zasazovat za toto nařízení jménem spotřebitelů a zaměstnanců. Děkuji, pan Ellen. Děkuji. A co se týče toho označování eh, made in, označování původu. Tam nejde pouze o označování. To musí být koncepce, která eh, zohlední důležité podmínky, například udržitelnou produkci, ochranu pracovníků a tak dále. Protože pokud bychom se zaměřili pouze na profit, tak by to bylo na úkor zaměstnanců a životního prostředí kopie různých luxusních značek. A týká se to i farmaceutických výrobků, letectví, motorových vozidel. Těchto kopií je velké množství a ohrožuje to desetitisíce pracovních míst. Takovouto značkou eh, vyrobenou v Evropě by bylo docíleno, aby se spotřebitel mohl jasně rozhodovat a také, aby mohl podpořit práva pracovníků práva eh, spravedlivého odpovědného řízení, aby mohl podpořit pracovní místa v Evropě. Děkuji a na dvě minuty pan Fjellner. Děkuji, pane předsedo. Protekcionisté většinou nepřiznávají, že jejich opatření jsou protekcionistická a skrývají se za jinými vysvětleními a právě označení původu je toho dobrý, dobrým příkladem. V červnu 2006 jsem byl zde v parlamentu a hovořil jsem o tomto návrhu a odsoudil jsem ho. Tehdy tento návrh skončil v koši a tam také patří. Pak ale došlo k takovému si vyjednávání, došlo vyjednávání s Koreou a není z ničeho nic. Zde máme ten návrh znovu na stole. To není důstojný způsob jednání. Takže najednou po třech letech zde máme ten samý návrh a znovu jsou to ty též argumenty, které ho podporují. Říká se, že to chtějí samotní spotřebitelé, ale nebyly provedeny ani konzultace. Pokud bychom se zeptali, tak zjišťujeme, že 96% odpovědí pochází z jedné země, a totiž z Itálie. To byly ty odpovědi, které byly k dispozici. Vypadá to tak, že by takové opatření musel zavést každý podnik, ale tak tomu není. A pak se bylo řečeno, že e, jsou plánovány relevantní informace, které se týkají označení země původu. To ovšem není cílem. Spotřebitelé vůbec chráněni nejsou. A třetí mýtus, který se s tím pojí, je to, že to posílí evropskou konkurenceschopnost. Ale to je také nesmysl protože pouze otevřené trhy a dobré podnikatelské klima podpoří konkurenceschopnost Evropy a nic jiného. Neměli bychom tedy postupovat protekcionisticky, měli bychom mít stejná pravidla pro všechny. Máme takovou staromodní představu tohoto označování made in a myslím si, že by to bylo opravdu nebylo dobré, kdybychom to zavedli jakožto povinnost pro zbytek světa. Děkuji a nyní se dostáváme k postupu k HDI. Paní McGuinness, prosím. Děkuji, pane předsedo. Už jsme zde měli označování původu, které se týkalo potravin a také dalších jiných produktů. To není nic nového, ale bohužel byl něk- problém s označováním potravin byl takový, že to nevždy to bylo přesné. To znamená, že pokud chceme e, takový eh, návrh eh, uvést do praxe, tak je nutné zajistit, že to, co bude na, té, na tom štítku, takže to bude pravdivé a že spotřebitel tam nalezne to, co hledá a to, co je pravdivé. Mm, jeden výrobce mě oslovil výrobce, který vyrábí v Evropské unii. On se mě zeptal, zda evropské instituce se chystají tedy na uh, nějaký š, e, připravit tedy štítek e, vyrobeno v EU. A takže možná by se k tomu mohla paní komisařka vyjádřit, zase něco takového chystá. Děkuji, paní McGuinness. A nyní ještě pan Kelly, jedna minuta, prosím. Děkuji, Děkuji. Chtěl bych eh, také se k tomu trošku vyjádřit, protože to je kontroverzní otázka. Zejména se to týká průmyslového odvětví a také zemědělství, protože velice často zemědělci hovoří o tom, že je eh, dost obtížné, aby eh, ty otázky, které se týkají označování, někdy dochází k tomu, že E, se vlastně e, výrobky pouze třeba nějak ochutí a vyváží se už jako výrobky, e, které pochází ze země, kde se třeba pouze ochutili jenom. Zde se tedy jednalo o příklad Irska. Je tedy myslím si, že tato praxe by se měla zrušit a že to označování by mělo skutečně pravdivně označovat zemi, kde ten původ, kde ten produkt vznikl. Děkuji. Nyní pan Silvestris, jedna minuta. Signora chiarezza. Paní komisařko, jasno, jasno, jasno. To je vše, co k tomu můžu eh, dodat. Jestliže eh, začneme uplatňovat normy na dnešním eh, trhu v zájmu ochrany spotřebitelů, tak je to jedna věc, ale trh eh, může také jen eh, fungovat na základě určitých pravidel, aby spotřebitel měl možnost volby jestliže sledujeme ve veřejnoprávních televizních stanicích eh, otázky novinářů někde v dalekých zemích, eh, když se dotazují eh, výrobců, tak je přece e, jasné, že spotřebitelé e, musí tady mít možnost se takovýmto výrobkům e, vyhýbat. A tento cíl musíme sledovat s velkým odhodláním. Musíme se postarat o to, aby Krátkodobě byly schváleny normy, které umožní spotřebitelům se rozhodovat ve smyslu transparentnosti a jasna. Děkuji a nyní má slovo paní komisařka. Pane předsedo, děkuji a děkuji vůbec všem, kdo přispěli do této důležité debaty. Smím-li začít konkrétními body paní Muscardini otázka, že eh, je to už eh, vleklý problém. Já bych chtěla říci, že během eh, mého působení jako komisař Polska eh, jsem skutečně eh, hovořila s členskými státy o věcech, které eh, je tíží. Ale jak již jiní členové uvedli, realita politického života je taková, že musím protlačit jakýkoliv návrh radou. To znamená, jestliže není, se nerýsuje jasná většina, tak je nutno no, opět no, pouvažovat o tom, jak teda se vyhnout vyhnout selhání a jak dosáhnout úspěchu. A zdá se mi, že eh, nyní máme možnost eh, určitou úpravou tohoto eh, nařízení vlastně protlačit tento návrh radou. Nyní se tato komise blíží ke svému um, konci a je nutno pouvažovat, uh, ohlédnout se na to, uh, čeho jsme nedosáhli. Uh, já vám nemůžu dát žádnou časovou záruku, um, je to spíše v rukou rady, ale budu pokračovat v tomto úsilí, um, protože jsem o tom přesvědčena. A proč si myslím, že je to tak důležité? Řada členů se zde dotkla otázky spotřebitelů a příležitostí, kterou to skýtá ve smyslu transparentnosti, jasnosti a informovanosti spotřebitelů. Dokonce někdo citoval Adama Smise. E, to znamená mm, význam volného obchodu jde ruku v ruce s transparentností a možností se rozhodovat svobodně. A s tím souhlasím. A Domnívám se, že právě tito poslanci, kteří se o tom zmínili, se dotkli merita věci. Většina zemí, od nichž teda kupujeme ty na seznamu uvedené produkty, už vědí, ehm, kde je eh, kupují. A i pro mě je důležité vědět, odkud výrobek pochází. A příležitost říci, e, že zajistíme tu transparentnost je důležitá a neměli bychom se toho obávat. A konkrétně, pane Šulci, vy jste se eh, ptal na rozšíření toho seznamu. To je tež eh, věcí eh, dalšího jednání. My můžeme pouze navrhovat to, co považujeme za realistický seznam a budeme to dále projednávat. Myslím, že se musím také dotknout těch obav o tom, zdali jsme dostatečně ambiciozní. Pan Arif řekl, že to nesmíme rozmělnit. Jistě, já se snažím to rozmělňovat, chci být jenom realistická a nechci nakonec se ocitnout s návrhem, který neprojde radou. Je na mě, abych zvážila Eh, jaké jsou legitimní eh, starosti a co je nejdůležitější a abych se prosadí, abych se snažila napřed věc eh, vyzkoušet formou pilotního projektu anebo jakéhosi zúženého modelu. A také akceptují tu připomínku o ochraně pracovních míst. Na jedné straně e, je protekcionismus, na, druhá, na druhé straně ochrana pracovních míst. Obchod neznamená tyto věci ignorovat, e, jde to ruku v ruce. A pan Fielner e, popsal vlastně něco, co považuje za nesprávný způsob, způsob chování Nevím, co tím myslíte, ale já eh, rozhodně o to neusiluji. Když hovořím s členskými státy, tak se snažím jednat o všech aspektech obchodu a také když jednám s konkrétními podniky v Evropě, Eh, protože se snažím, aby měli příležitosti. Víc než 3% z nich budou obchodovat eh, vně Evropské unii unie, ale je nutno také navazovat na věci, které jsme eh, zatím ještě nevyřešili. A mně se zdá, že to je právě příležitost se k tomu vrátit. A jde o to vytvářet rovné podmínky, eh, transparentnost pro spotřebitele a eh, postoupit dál. A doufám, že parlament se tomu bude věnovat, bude to dále kultivovat, rozvíjet tak, abychom dospěli k něčemu velmi pozitivnímu. A ještě nakonec mi dovolte vyjádřit se k otázce, Eh, toho označení vyrobeno v EU. My jsme se o tom eh, bavili, bavili jsme se o tom s odvětvími průmyslovými, ale ukázalo se, že oni říkali, že je to moc drahé a že to není tak přínosné, takže proto jsme už se tím dále nezabývali. Velice děkuji, paní komisařko. Tím tedy zakončujeme bod eh, vyrobeno v, o kterém se bude hlasovat během příštího zasedání. Další zasedání začíná zítra ve 12, 12. listopadu od 9 hodin ráno a mm, navrh pořadu jednání